převodničanci! Přichází pan předseda. would Vážení kolegové, dámy a pánové, zasedání zahájíme v rámci jedné minuty. Poprosím vás, abyste se posadili. Ogłaszam wznowienie posiedzenia